Tak děkuji kolegové. Teď eh, začneme hlasovat, takže vás prosím, abyste se usadili. Máme toho poměrně hodně a chci rovnou začít. Takže